budeme hlasovat zítra dopoledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. A to je zpráva paní Meggine 4 minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Ráda bych řekla to, že když jsem iniciovala tuto zprávu, tak záležitost globální potravinové bezpečnosti byla velice vysoce na našem přepříčku našich priorit a do jisté míry došlo k oslabení této iniciativy nebo této důležitosti, když neustále to představuje veliké obavy, protože na světě je jedna miliarda lidí, kteří trpí podvyživou a 30 tisíc dětí umírá hladem a ostatními problémy, jakože nemocemi spojenými s hladem denně. Čili to jsou opravdu strašlivé statistiky, strašlivá čísla. A právě proto si myslím, že bychom otázku potravinové bezpečnosti a přístupu k potravinám měli bychom z této otázky udělat naši prioritu. Ráda bych poděkovala komisi za přípravu této zprávy, ráda bych poděkovala různým výborům našeho parlamentu, především výboru pro rozvoj, který se zabýval touto přípravou. Ve čtyřech minutách samozřejmě nemohu shrnout celou tuto zprávu. Dovolte, abych zdůraznila některé základní body, o kterých se domnívám, že jsou nesmírně důležité. Především to, že jsem společnou zemědělskou politiku a globální potraviny dala pod jednu hlavičku. To znamená, že to, že jsme kdysi v minulosti minulosti neustále útočili na společnou zemědělskou politiku a vinili ze všech problémů rozvojového světa, ten, tak to, to už máme za sebou. Znamená to, že jsme si všichni vědomí toho, že společná zemědělská politika poskytovala bezpečné potraviny, bezpečnost potravin pro evropské občany a že je to model, model, na kterém bychom se mohli poučit, eh, co bychom mohli udělat i v rozvojovém světě, pokud jde o potravinovou produkci. Je velice jasné, že jsme uměřili, umožnili zemědělství to, že najednou nebo tento rozvoj v oblasti zemědělství se dostal z těch našich priorit, politických priorit posledních desetiletí. Většinou naše rozvojová pomoc se využívala na zemědělství, na podporu produkce v této oblasti. V minulosti ovšem už tomu tak není. I když od toho období, kdy došlo k nárůstu cen potravin, se opětovně začínáme věnovat zemědělské oblasti v EU na globální scéně. To znamená, že umožňujeme těm zemím, které mají dostatečné zdroje pro produkci potravin, aby skutečně využívali tyto zdroje. Snažíme se pomáhat těmto zemím, snažíme se pomáhat drobným farmářům, aby produkovali lokálně, aby pokrývali své potřeby. To znamená nejenom teda základní ingredience v této oblasti a jejich produkci, to znamená hnojiva, osiva a podobně, ale zároveň know-how, různé poradenské služby, podpora zemědělcům, rodinám v rozvojovém světě, tak aby mohli produkovat, aby pokrývali své vlastní potřeby. A víme, že to můžeme dosáhnout v Malavě, v ostatních zemích, které skutečně byli schopni reagovat na extrémní hlad a produkují potraviny. Znamená to i zapojení veřejných orgánů, oblasti veřejného zdraví a tak dále. A zároveň Evropská unie a její zapojení s rozvojovým světem, že se snažíme pozbuzovat tyto rozvojové země, aby stimulovali vlastní produkci, lokální produkci potravin ve svých vlastních zemích. Samozřejmě, že otázka poptávky mm, a dodávek, to je záležitost velice delikátní. Do roku 2004, 2050 dojde k zvýšení o 40%. Vidíme zde obrovskou konkurenci. Na jedné straně jsou to biopaliva, dále potraviny, to vše představuje veliké obavy. No a zároveň se musíme věnovat Eh, nedávným, nedávnému rozvoji, vývoji v této oblasti, to znamená výzkumu, vývoji. My jsme ještě neudělali vše, co jsme mohli udělat. Evropa produkuje méně potravin a proto se nezabývá možnostmi toho, jak efektivním způsobem produkovat potraviny a mm, nezabývá se tím, že do budoucna budeme pravděpodobně muset produkovat více. Jedna z hlavních témat, kterému bych se chtěla v tomto krátkém vystoupení věnovat, je to, že zemědělci na celém světě jsou schopni produkovat, jakmile budou být dostatečné příjmy, čili bychom měli tlačit i na veřejné politiky, tak aby k tomu došlo, aby měli farmáři stabilní příjem. Jakým způsobem tím, že budeme mít stabilní ceny a zároveň se podíváme i na oblast nákladů spojených s vírou, protože pokud zde nebudou určité stimuly, tak zemědělci budou odcházet v této oblasti. Více než před rokem jsme mluvili o vysokých cenách v této oblasti. Nyní zde máme například různé nadbytky a tak dále růz, na různých oblastech, v různých oblastech tohoto trhu. To znamená, že zemědělci nebudou produkovat více pro následující rok a to by mohlo zhoršit situaci do budoucna. Je zde mnoho, mnoho v této zprávě a doufám, že kolegové podpoří tuto zprávu a ráda bych poděkoval všem, kteří projevili o tuto oblast zájem. Eh, no, Slovo má paní komisařka. Uh, komise, komise vítá tuto zprávu od paní McGuinness. Vítáme také velmi živou diskusi, která proběhla na různých výborech Evropského parlamentu o těchto aktuálních otázkách, které se dotýkají jak obchodu, tak biopaliv, sledování cen, investičních politik, finanční krize, jakož i klimatických změn a také zemědělství jako takového. Komise sdílí obecnou analýzy o původu potravinové krize, která postihla celou řadu rozvíjí, rozvíjících, rozvíjících se států v roce 2008. I nadále budeme analyzovat souvislosti mezi cenami potravin a cenami paliv. Ta analýza je velmi složitá vzhledem k tomu, že vyplývá z interakce různých Eh, faktorů. Ceny energií jsou jenom jedním z těchto faktorů, ale existují různé přímé a nepřímé dopady. Téma biopaliv bylo diskutováno na různých zasedáních Evropského parlamentu. Je tady jasný rozdíl mezi evropskou a americkou politiku, v důsledku čehož obiloviny se používají na výrobu biopaliv. Pokud politika v oblasti biopaliv nesníží dostupnost potravin a pokud eh, to, tak, eh, tak to také nemá žádný dopad na objem krmiv v globálním měřítku a pokud eh, chceme splnit náš desetiprocentní cíl, tak ten dopad na cenu potravin bude omezený. A to ze dvou důvodů. Za prvé, čím dál tím víc biopaliv bude pocházet z surovin, které neslouží k ke konzumaci a za druhé zlepšení produkčních metod biopaliv povede k dále menšímu dopadu na ceny potravin. Udržitelná politika v oblasti biopaliv je velmi důležitá. Poskytne také nové příležitosti pro dvě třetiny eh, chudých na celém světě, které závisí na dobře fungujícím obchodu se zemědělskými produkty. Nicméně ne všichni z toho budou mít stejný prospěch. Komise bude monitorovat dopady na ceny potravin a na zajištění zásobování potravinami. Chceme také měnit naše podmínky, naše pravidla v, sou, ladu se měnícími se podmínkami na světovém trhu. Reforma společné městské politiky by také měla omezit eh, regulaci a měla by zflexibilnit fungování trhu tak, aby mohli zemědělci pružněji reagovat na potřeby trhu. Reforma zemědělské politiky také zvyšuje mléčné kvóty, uvolňuje neobdělávanou původu, to všechno postupně do roku 2015 a převádí také tržní eh, Eh, mechanismy tržní intervence na jiné způsoby. Dále se to týká hospodaření s vodou, zachování biodiverzity. To všechno bude mít dopad na rozvojové státy a to všechno řešíme v našem sdělení. Plešná městská politika nebude statická po roce 2013 a předběžná debata již byla zahájena od neformální rady ministrů zemědělství, která se konala v září loňského roku. Reforma společné městské politiky musí být nahlížena v kontextu s dalšími faktory, které s tím souvisí. Různé schůzky na vysoké úrovni diskutovaly otázku zajištění zásobování potravinami. Myslím, že existuje konsenzus v tom, že je potřeba věnovat větší pozornost eh, těmto otázkám také mezinárodním měřítku. Například jsme velmi podrobně diskutovali o těchto otázkách na zasedání kolegie komisařů společně se zástupci států Africké unie. A tyto rozhovory chceme ještě v průběhu tohoto roku zintenzivně. V neposlední řadě také komise musí se zaměřit na cíle, které byly obsaženy v prohlášení eh, ze summitu G20. 16. prosince komise vedla velmi užitečné diskuse se eh, skupinou OSN pro tyto otázky. Evropská komise se těší na implementaci komplexního rámce pro tyto kroky. Komise je také přesvědčena o tom, že globální partnerství o zemědělství a potravinách nebo zabezpečení zásobování potravinami bude mít klíčovou roli v implementaci různých doporučení, která se objevují v této zprávě, včetně toho, jak podporovat malé farmáře a jakou obchodní politiku bychom měli přijmout, abychom přispěli k zajištění zásobování potravinami, zejména pro nejohroženější komunity. Restrikce exportu a zákazy dovozu, by, to, to všechno by mělo být uvolněno a měli bychom směřovat směrem k další liberalizaci obchodu. Zvýšení objemu obchodu je součástí řešení. Komise doufá, že odvážné kroky, které schválily evropské instituce a které uvolnili miliardu euro z různých finančních nástrojů, aby reagovali na tuto potravinovou krizi. A to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém výhledu, že toto všechno bude doprovázeno kroky dalších dárců finanční pomoci. 26. a 27. ledna se v Madridu bude konat schůzka, to bude klíčová schůzka, která se bude věnovat těmto otázkám na vyšší úrovni a která se bude snažit identifikovat základní priority, které je potřeba řešit. Této souvislosti Evropská komise i nadále bude velmi proaktivní a bude se snažit přispívat k globální eh, zajištění eh, potravin a bude zvažovat různé způsoby, jak dosáhnout těchto cílů, které si mezinárodní společenství stanovilo. Děkuji. Ehm, děkuji. Zítra se bude také hlasovat eh, o této zprávě a nyní budeme pokračovat eh, zprávou paní Genové Grabovské jde o perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy. Čtyři minuty, paní Grabovská. Micro, please. I pressed. Thanks. Okay. Děkuji, pane